Bitte nehmen Sie. Tak prosím, zaujměte místa. Zahajuji znovu schůzi, naši odpolední, náš odpolední blok. Za spis ze včerejšího eh, schůze budeme považovat za schválený, pokud nejsou námitku, není tomu tak, tak považujeme zápis za schválený. Nyní se dostávám